Vážení kolegové, dobré ráno. Omlouvám se, že už začíná být jako Paulo Costa a přicházet pozdě. S vaším dovolením bych eh, hned na úvod eh, vyřídil hlasování, které musíme vyřídit společně s mm, výborem IMCO. A Poté budou technici potřebovat zhruba pět minut, aby tady přenastavili všechno zařízení a pak uděláme oznámení předsedy a tak dále. Takže nejprve bychom začali tím hlasováním, to znamená tedy konkrétně hlasováním o systému e-call. A pakliže by mi má frakce dala hlasovací seznam, byl bych opravdu velmi vděčný, Vidím, že pan spolupředseda tady má ten svůj, ale já tu žádný nemám. Dobře, tak já si vemu od EPP, to je jedno. No, děkuji. Každopádně si uděláme kontrolu, ale děkuji za připomenutí, kolegové. Takže teď ta kontrola. Eh, hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali eh, pardon, odhlasujte všichni. Ano, děkuji. Já vím, že ještě kolegové chybí. To je tady Keith, který zdržuje. Dobrá, takže někoho navíc tu nemáme. A teď, kdo nemá hlasovací kartičku, prosím vás? Jenom jeden. Dobře. Takže vy nám ukažte, kolego, e, nikdo nic nenamítá, tak to tak uděláme. Dobře, tak začneme. Takže zpráva z vlastní iniciativy e-call, nové služby pro e, občany, paní Sehnalová, pan Koch. E, odstavec 1, kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Kontrola kompromisu 2. Zahajuji hlasování. Vy nám, kolego, ukažte. Tak. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 34 pro, 26 proti. 35 pro, 26 proti, pardon. Teď 42. 42. Pan Koch, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola 42. Zahajuji hlasování. A plus jedna za pana kolegu. Končím hlasování. To je zamítnuto. Takže teď Přejdeme na kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 50, zde máme ústní pozměňovací návrh od ALDE, že se přidá slovo public před the equal service a falling under the scope of this proposal po in all new vehicles. Jsou námitky? Nejsou-li? Tak hlasujeme o návrhu s ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 53 a ústní pozměňovací návrh, ten máte napsáno, jsou námitky, nejsou, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola 58. Prosím, zahajuji hlasování a minus jedna za pana kolegu. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 62 je další. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 68. Staženo 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Zdá se, že se nám e u EPP unavily ruce. 71. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 70, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 72, 73, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 76. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 78, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 79, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 6, kdo je pro?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 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 108. Staženo. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Dál je číslo 112. Pardon, 113, paní Tykal. 113, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 114, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 115, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 120. Pardon, to je pryč. Ano, to byl kompromis 3. Takže kompromis 16. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola 127. Prosím, zahajuji hlasování. A teď už máte kartičku, kolego. Dobrá, děkuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 128, ano. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 129, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. teď 136. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 138. Pan Koch, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 140. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 21, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 143, ten odpadá. Kompromis 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Pardon, 7. Omlouvám se. 7. Eh, paní Koch, kdo je, paní Sehnala, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola osmičky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Desítka tady máme od, e, hlasování po částech. Nejprve text bez slova abroad a pak s slovem abroad. Takže deset bez slova abroad. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. A teď slovo abroad, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 11. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 12. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 22 to je eh, lingvistická věc, takže kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 2. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato, tři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato 58 pro, 4 proti, 8 se zdrželo. Blahopřejeme paní Sehnalové a panu Kochovi. Pan Harbour? Eh, děkuji, pane předsedo, eh, dámy a pánové. Jménem Výboru pro vnitřní trh bych chtěl poděkovat Brianu Simpsonovi a jeho kolegům a týmu ve výboru TRAN a děkuji i našemu týmu z našeho výboru. Já si myslím, že toto byla velmi plodná spolupráce, je to dobrý příklad toho, jak výbory spolu konstruktivně mohou spolupracovat. Je skvělé, že se nás tu sešlo na hlasování tolik, protože to ukazuje, že toto téma je ve středu našich zájmů. Doufám, že na tomto tématu budeme spolupracovat konstruktivním způsobem i dále do budoucna. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo, a těším se na členy mého výboru na našem zasedání zítra a ve čtvrtek. Takže bohužel mnoho lidí teď eh, odejde, ne, že by nás nezajímal váš program, nicméně musíme se připravovat na naše zasedání a ještě jednou vám děkuji. Dobrá, děkuji Malcolme. Eh, já bych také v rámci reciprocity zopakoval, že jsme velmi rádi za spolupráci s vaším výborem. Přejeme vám hodně štěstí eh, ve vašem zasedání. My teď budeme s dovolením pokračovat v tom našem zasedání a také vám děkujeme. Okay, Tran team, don't go away. Tak prosil bych eh, dopravní výbor, aby neodcházel a já bych vám rád řekl výsledky schůze koordinátoru a rozhodnutí. Prosím, eh, mohli by všechny schůze, kromě schůze našeho výboru pro dopravu, změnit místa a konat se jinde. That's nice to hear. Okay, we ready to go again, guys? Takže můžeme se dát do práce. Tak prosím vás, Děkuji. Takže oznámení předsedy, výsledky schůze koordinátorů. Tak především jmenování zpravodajů. Máme zde kom, sdělení komise o aplikaci aplikaci, tedy uvalení eh, poplatku na soukromá vozidla užívající národní infrastrukturu a my eh, požádáme komisi o zprávu z vlastní iniciativy k tomuto sdělení a v souvislosti s evropskými mítnými službami elektronicky prováděnými, tak tady bychom chtěli iniciativu na propojení tohoto s návrhem, tedy s informací od komise, jakmile bude vydána. pokud se týče eh, eh, doplnění eh, zrcátek na velká vozidla, takže tam doporučení žádné akce, dále tady máme vlastní iniciativy žádné, tedy dá, za čtvrté Evropská centrální banka o růstu, za páté rámcové programy, šestka rozhodnutí rady, kterým se upravuje rozhodnutí o paralelní dohodě o kolových vozidlech, e, sedmička ekonomický výbor OSN, osmička protokol Evropského středomořské dohody mezi námi a Jordánskem. Opět všechno bez rozhodnutí, bez akcí. Nyní sdělení komise Evropskému parlamentu o zprávě o konkur- politice konkurenceschopnosti 2011. Eh, rozhodnutí je, eh, že budeme mít stanovisko a tentokrát skupina ECR to je v rámci rotace. A dále eh, dále 11, čili to je 20 poslanců s panem Silvestrisem v čele a rozhodli jsme se, že nebudeme konat nic a e, že tedy to vyřešíme formou rezolucí v příštích zprávách k tomuto tématu. 13. E, žádná akce k dohodě s Moldavskem. 14. E, dále tady pracovní skupiny komise o pokyny a tak dále. Žádná akce východní partnerství, to je 15. Také žádná akce 16 Eh, na realizace evropské politiky sousedství také žádná akce 17, eh, posilování konkurence a růstu, eh, ospočitelská agenda také nic, 18, konvergenční program Bulharska opět nic. Má k tomu někdo něco, prosím? Dá se, že ne. Takže to je eh, zajímavé, že eh, eh, jsme měli dříve jenom dva, dvě položky na sdělení, teď jich tady máme 19. No. Pokud se týče Task Force pro cestovní ruch, rozhodnutí o této skupině bude tak, že tam bude pět lidí z EPP, tři za socialisty, dva ALDE, jeden zelený, jeden GUE, Eh, jeden ECR a jeden nezařazený. Ovšem to neznamená, že by jiní poslanci se nemohli účastnit těchto schůzí, klidně mohou, ale protože my jsme dostali za úkol plénem, eh, že máme ustavit tuto pracovní skupinu, pak to musíme udělat přesně i s těmito čísly. Eh, předsedou eh, této skupiny bude váš předseda výboru, pan Pidanca bude místo předsedou. Eh, zasedání budou formálně součástí výboru dopravního a pokud bude třeba, najdeme případ od případu dodatečné sloty a využijeme omezený jazykový režim. Jeden z problémů je ten, že prostě to zajištění tlumočení. Takže eh, prosím, eh, pokud eh, tedy oproti běžným zasedáním výboru bude omezený jazykový režim. Politické skupiny vyzýváme, aby do 25. června nominovali své zástupce v této skupině pak budeme mít ustavující zasedání a pak se bude pracovat na kalendáři a tak dále. To udělám já s panem Fidancou. Takže tolik k té pracovní skupině, čili Task Force pro cestovní ruch. Žádné další dotázky vidím, že nejsou dále. Koordinátoři eh, hovořili o CEFu a TNT a rozhodli se na časovém harmonogramu a to takto a že se nebudou dělat žádné změny k tenty, k tomu tedy jako první, e, termín 15. E, července pro zaslání návrhu zprávy na překlad 5. pardon, dále 6. září eh, projednání pozměňovací návrhu, eh, termín 28. 9. 5. listopadu o tom budeme opět jednat, 27. listopadu hlasovat ve výboru a v lednu to půjde na plénum u CEFu. To musíme totiž dělat společně s ITRE takže překlad do 5. července, 18. září eh, projednání pozměňovacích návrhů. Eh, termín je 4. října pro pozměňovací návrhu. Jednat o ní budeme 5. listopadu. Hlasování ve výboru 27. a plénum opět v lednu příštího roku. Spokojenost. Děkuji vám. Za páté, Megatrax. Eh, koordinátoři diskutovali o rozhodnutí místo předsedy Kalase, eh, který se drží své původní pozice eh, v oblasti tedy těch megatraků. hlasné rozhodnutí koordinátoru bylo, že předseda má napsat předsedovi Šulcovi a vyjádřit obavy, že postup, který přijala komise, krátí práva parlamentu a vytváří právní nejistotu. Eh, také tento dopis eh, doporučí, abychom nechali tuto věc vyjasnit právním servisem a pak se tedy rozhodne, jak bude parlament dále postupovat. Tolik teda k těm megatrakům. Komitologie. Eh, newsletter byl tedy rozdán v rámci Eh, any Other Business a eh, paní Lichtenberger hovořila o transatlantickém dialogu v Kodaně. A já eh, děkuji oficiálně paní Lichtenbergerové, že se toho ujala. A k tachografům, tak to, se, to tam také zaznělo na koordinátorech a koordinátoři potvrzují to, že si toto eh, výbor přeje na červencovém plenárním programu. Dále, eh, máte někdo ještě nějaké komentáře k, této, k tomuto zasedání koordinátoru? Pokud ne, je to tedy schváleno. Děkuji vám. Tak, můžeme se vrátit k hlasování. A eh, ještě tedy eh, železniční recast, eh, než se dostaneme k hlasování. Eh, jednotný železniční prostor v Evropě, to je zpráva paní Sirkiano. 13. června na finálním trialogu mezi Radou, Komisí a parlamentu bylo dosaženo eh, dohody o novém znění nebo úpravě znění železničního balíčku, což je výsledek jednání zahájených v lednu. A chtěl bych tomu říci, že je zatím spousta práce ze strany stínových zpravodajů a také zpravodajů a já jim za to děkuji. Myslím, že výsledek je pro parlament uspokojivý. Dosáhlo se nám eh, prosadit silné, efektivní, nezávislé národní eh, regulátory, eh, také regula, regulační jakési platformu, možná budoucí regulátor na evropské úrovni železnice budou eh, otevřenější všem operátorům a eh, infrastruktura eh, bude tedy financována na místě. Je zde takzvaná rendezvous clause, že tedy komise by měla navrhnout legislativu oddělení provozu infrastruktury a provozu vlastního. Dále se nám podařilo transparentní finanční toky v integrovaných podnicích. Bylo to více než obvyklý recast. Šlo o podstatné zlepšení, zdokonalení toho textu v rámci železničního balíčku. Koreper 2 eh, proběhne 20. června a očekáváme eh, dopis eh, dánského předsednictví, který by měl potvrdit vůli rady přijmout změny dle textu odhlasovaného parlamentem a e, jestliže tento text bude schválen s radou, pak se to dostane na plénum v červenci. Čili tolik tedy k těm dlouhým vyjednáváním o rekástu železničního balíčku. Pan Groš? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěl říct to, že v rámci EPP Eh, jsem připomněl radě takzvanou polskou výjimku. Eh, my tedy eh, sice podporujeme ten kompromis, který byl dosažen, ale mm, přáli bychom si, aby rada tedy mm, jaksi přišla s nějakým řešením nebo vyslovila se k tomu řešení polské výjimky. Ano, takže ano, to už je, to už je teď pryč. Tak to je tedy součást vyjednávání, to je polská výjimka je pryč. Takže pokud se rada pohne, tak samozřejmě můžeme, eh, ho, můžeme radu podpořit. To byla naše parlamentní pozice. Ano. Roberte? Eh, pokud rada se pohla, tak by bylo dobré, že třeba článek 17, tam je derogace, to jsme vlastně tuto výjimku udělali ve stejné situaci. Že je to téměř eh, stejná věc, stejný problém, jenom eh, odlišné právní řešení. Čili eh, pokud tedy podpoříme parlamentní pozici, to je vlastně ten bod 10, to bylo ve vašem dopise, tak vlastně musíme se vrátit také k tomu. Eh, takže snažme se to neuspěchovat, neuspěchávat, eh, eh, prostě počkejme si. Já si myslím, že rada je smířená s tím, co jsme dohodli minulý týden ve Strasburku. Čili já myslím, že to tak je. Někdo vzadu se hlásí, kdo to je? Nevím, nevidím. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě, abych se tady eh, vrátil k té polské výjimce, eh, já bych chtěl zcela jasně říci, že eh, tady je plně ignorována pozice Evropského parlamentu. Prostě došlo k vyškrtnutí této výjimky ze strany Evropské komise, čili vůbec to nebyla v úvahu a já si myslím, že naše pozice, eh, naše závěry, debata rozhodnutí, eh, tak prostě se na to vůbec nebral ohled. Se prostě přehlédlo. Já mám takový dojem, že součástí tohoto nuceného kompromisu eh, je tedy také to, abychom prostě řekli, jakou máme linii a prostě eh, parlament by si toto neměl nechat líbit. Je to principiální otázka. Domnívám se, že tyto eh, kompromisy bychom měli eh, bychom měli k tomu přistupovat jinak než před 20 lety, kdy prostě parlament vždycky odkýval, co se mu řeklo. Čili já si myslím, že to tak je. Opravdu si myslím, že bychom to neměli takto nechat ve finální podobě. Ano, my jsme vlastně očekávali, že budou polské vstupy do debaty. Pan Zasada. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych připomenout, že plenární hlasování bylo podpořeno 432 hlasy, pouze 217 bylo proti. A v posledním hlasování na dopravním výboru to bylo pro 30 hlasů a 13 e, bylo proti. Čili je to dvakrát tolik pro než proti. Čili e, Čili je to skutečně tak, jak v Evropském parlamentu, tak v tomto výboru. Chtěl bych tady informovat, že nebudeme teď už čekat jenom na to, co si řekne rada, ale do druhého čtení pošleme vlastní posměňovací návrh. Eh, bude to tedy na plénu ve Štrasburku. Děkuji. Pan Žemka? Já jsem se chtěl také připojit k tomu, co řekli eh, kolegové z Polska. Já musím říct, že tyto eh, toto rozhodnutí nás velmi zaskočilo, protože jaký má smysl tady hlasovat, když výsledek je nakonec úplně jiný eh, z hlasování s radou. Hmm pro mm, tento pozměňovací návrh tady byla velká eh, většina, čili měli bychom eh, být bráni vážně. Já tady souhlasím s předřečníky. Tak eh, musím říci, že asi je na mě, abych tady bránil vyjednávací tým. Takže dobře. Když tedy se jdete do trialogu a do jednání s rádou, tak je to takto. Vychází se z druhého čtení, co jsme udělali, a Parlament zde předložil také výjimky, které tam byly. Byla to nejen ta polská výjimka, ale také oblasti, eh, které se týkají Pobaltí a Maďarska. Když eh, jsme na závěr se zeptali, jestli Rada podporuje polskou výjimku, tak eh, v Radě to nepodpořil vůbec nikdo. Ani Poláci. Eh, pardon, kromě Poláků. A je to eh, zjevně eh, výjimka, která se týká jedné jediné, jediné trasy. No, která je jenom synchronizována s, s tím jednáním o rekastu. Komise předložila, předložila kompromis a ten kompromis měl takto že ten, ta výjimka eh, může být zachována, pokud někdo nebude chtít eh, konkurovat na této trase. Polská delegace tento kompromis odmítla. Já si myslím, že to nebylo moudré, ale prostě takhle to bylo. Z tohoto důvodu my se pokoušíme o balíček, dohodu na balíčku a zjistili jsme, že tyto výjimky jsou jaksi kamenem chopítání. My jsme tím strávili pět hodin a nakonec jsme se rozhodli, že v rámci eh, vyjednávání eh, my eh, upustíme od polské výjimky, eh, po Baltí, po baltské státy byly ochotny přemístit to do recitálu, to byl pozměňovací návrh pana Zíleho, čili my jsme tady měli různé eh, obce pro eh, různé konkrétní problémy. My víme, že pozice parlamentu byla jiná, ale všichni stínoví zpravodajové společně rozhodli, že to prostě takto necháme projít a e, parlament o tom bude mít právo hlasovat v červenci. A jestliže e, polští poslanci e, s tím nebudou spokojeni, mohou hlasovat, hlasovat proti tomu. EPP byla pro tedy tu původní pozici, ale většina byla jaksi proto, abychom to nechali projít. Pane Zasado a vůbec polští poslanci samozřejmě mají právo vyslovit se proti na červencovém plénu, uvidíme, jak to tam dopadne, ale já prostě jsem vám zde musel předložit výsledky vyjednávání a toto vyjednávání je tak, jak jsem říkal. Já myslím, že jsem se zachoval maximálně férově. Jsou zde i stínoví zpravodajové, kteří byli přítomni na místě, takže já myslím, že ta dohoda je celku dobrá ale musím vám říct, že prostě eh, někdy se stane, že neprosadíme všechno a to je tento případ. Parlamentní pozice nebyla zcela eh, jaksi zohledněná. Eh, prostě někdy něčeho dosáhnete, někdy musíte ustoupit, ale musím říct, že jsme dostali všechno ostatní, transparentnost a tak dále a toto jsme museli obětovat. Tak to tedy vnímám já. Já bych nerad, aby se tady rozvinula nějaká velká diskuse, to může být na plénu. Michael? Eh, jenom stručně, když tedy bylo řečeno, že v radě eh, Polsko řeklo, že nezávisle na tom, jestli tato výjimka tam bude nebo ne, že bude každopádně hlasovat proti rekastu. A mm, to znamená, že to <laughs> jako nemůžeme, nemusíme nutně podpořit tuto pozici. Byla to vlastně jakoby vlastní branka, vlastní gol. Ano, ano, tam skutečně toto zaznělo takto a tam byly i spousta dalších různých eh, závěrů výroku pan Kuhn. Já si myslím, že naším problémem je to, že přijme informace o tom, eh, jak vzniká politická vůle v radě, že my tu reflexi nedostáváme v takové podobě, aby to bylo jasné a potvrzené. Já si tedy nemyslím, že by polská delegace chtěla hlasovat proti rekastu. Pokud se týče eh, té výjimky pro tady tuto jednu trasu, eh, že přece jenom by tady byla nějaká připravená, připravenost ke kompromisu a prostě nemuselo by to být eh, na věčné časy, mohlo by to být časově omezené. To by byl můj návrh a já jsem ho tam vlastně předložil, nicméně komise byla Eh, jednoznačně proti. A řekla, to už je prostě eh, dojednáno, polská delegace v radě se nepohla. A já, já si myslím, že jsme měli najít eh, kompromis a já jsem se o to zasazoval až do konce. Ano, já mohu potvrdit, že pan Kühn to až do konce hájil. To je nepochybné. No ale prostě výsledky víte, máme pravidla, a e, polští poslanci to mohou samozřejmě vnést na plenární zasedání, pokud si tedy budou přát. No a já jako výborem jsem vám prostě sdělil, jaké byly výsledky rozhodnutí, většinové rozhodnutí ze strany e, stínových zpravodajů, včetně mě. Tak, můžeme přejít k hlasování, vrátit se k hlasování. Takže... Slyšeli jsme prozbu pana Pedrina, máme také na programu pana ministra, který eh, se bude vyjadřovat eh, o víceletém finančním plánování, což bude také užitečné. Takže prosím, podívejte se na hlasovací zařízení, zda funguje, mělo by. Zahajuji hlasování pro kontrolu. Everybody voted. Všichni hlasovali. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Tady je jeden hlas navíc. Jen abyste věděli, že vás o jednoho navíc. Takže dostaneme se ke zprávě pana Paňu. Začneme 33 a 34 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 39, pro? Proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 41, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Můžeme zkontrolovat 42. Zahajuji hlasování, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 45. Ústní Pozměňovací návrh pana Beniona. Eh, kdo tedy je pro? Pokud někdo nemá nic proti, kdo je proti? Zřeli se, můžeme zkontrolovat elektronicky 45 s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti?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 Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52 s ústním pozměvacím návrhem. Máte někdo nějakou námitku? Aha, odpadla to kvůli šestce, dobře. Takže sedmička, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Osmička, kde pro, proti, drželi se, přijato. Návrh 9 a 53, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 54, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se, můžeme zkontrolovat, 56, prosím, hlasujeme. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 57, 58 dohromady, kdo je pro? Proti, Zdrželi se zamítnuto 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 63. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ostatní 64, 10, 11, 12, 13, to vše je staženo. Teď se dostáváme k druhé části hlasovacího seznamu. Kompromisní pozměvací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní mi říkají, že máme jít k třetí části, tady Petr mi napovídá. Je to krok čtyři nebo krok pět? Dobře. Takže teď je třetí část hlasovacího seznamu. Mám tady osmnáctku. na svém hlasovacím seznamu, nevím, jestli není. Takže vy tady máte se svoje třináctky, čtrnáctky a tak dále, máte to jinak ve hlasovacím. Ne, je to pozměňovací návrh 72, paní Savisar. Je to stránka 13 u EPP, 14 u socialistů a já nevím, jak to vypadá u ostatních. Všichni máte tu danou stránku, takže příloha 6, třetí bod, druhý odstavec 72, paní Savisár. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Návrh 14 je dílčí hlasování první části o dopravě, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, to je zbytek, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Údajně teď máme kompromis 2. Já to tady mám naprosto černé, ale dobře. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to také zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 29. Kdo je pro? Proti? Přijato 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 31. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 30 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel hlasování, takže přijato a blahopřeme panu zpravodaji Perňu. No, Now we come to Michael's three Nyní se dostáváme ke třem stanoviskům Michaela. První stanovisko. Takže první stanovisko je společné stanovení které se týká sociálního fondu a fondu soudržnosti. Má dojít k odvolání nařízení 1083. Začínáme článkem 4, prvním ostavcem, e, návrh 45. Pan Zílek, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím zkontrolovat. 47. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. Podíval jsem se pouze na EPP. Nyní eh, dvojka. Pardon, 49. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zkontrolujeme 49. Myslím, že to je přijato, ale podíváme se. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Dvacet dva oproti devatenácti. Takže 51, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní článek 9, 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? A omlouvám se, tedy dělčí hlasování, takže první část EPP až k tomu slovičko rural. Omlouvám se, čili kompromis první část, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se přijato druhá část. Tady bylo napak doplnění slova rural, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 55, je to tak? Ne, 60, pře 55 odpadá. 60, Paní Tykal, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato 61. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 62. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 63. Kdo je pro? Zdrželi se přijato. Nyní článek 11. 64. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 15, 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 72, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka. To je stažena. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme zkontrolovat 74, prosím. Hlasujte. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Dále 11, kdo je pro? Proti. Zdrželi se ti, co nehlasovali, takže prosím znova. Takže jedenáctka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zkontrolujeme. Jedenáctku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 a 87 dohromady, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 89, kdo je pro? proti, zřeli se, zamítnuto. Jenom eh, chci něco říct. Kdyby o to někdo požádal, mohli jsme to vzít en blok. Jen poznámka, dobře. Takže dvanáctka. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 90, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 14, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 91, kdo je pro? Omlouvám se. Takže patnáctka kontrolujeme, hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 91. Bude pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Osmnáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Pan Groš. Tady máme 26, mohli bychom hlasovat, eh, pardon, až po 106. Čili od 19 až po 106 dohromady. Ne, 19 zvlášť. Takže nejdříve devatenáctka Budeme hlasovat o devatenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme hlasovat 95 až 106 eh, všechny návrhy dohromady, ano? Ne? Devadesát pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devadesát šest. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 98, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 99, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106, kdo je pro? Proti, zdrželi se, kontrolujeme. Hlasujeme o 106. Prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 107. Kdo je pro? proti, drželi se stejná většina zamítla, 20, 108 pardon, proti, drželi se přijato. Zkontrolujeme. Hlasujeme o 108. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Tady světla u EPP jsou trochu jiná než zvednutí rukou. Je to zamítnuto. Dvacítka zpravodaje, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 109, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Někdo z EPP nehlasoval. 110, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zkontrolujeme, hlasujeme o 115, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. 116 mám blok, také 118, 119, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme 116, 118 a 119, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to nerozhodně. 23, kde je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 117, kde je pro? Proti. Zkontrolujeme 117, kde je pro? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Ne, je to přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 122. Kolik stran to ještě má? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro? proti, zdrželi se. Kontrolujeme 124. Prosím. Jenom další čtyři stránky, kolegové. Takže všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 127, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 127, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 128, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 129 a 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 132, 134, 137, 138, 40 a 46. To všechno dohromady. Kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme zkontrolovat. 135. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 136. A 43, 44, 136, 43, 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to zkontrolovat. Tyto tři návrhy hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 139. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 140. Ano, jenom se dívám, za to neodpadá. Máme tady dílčí hlasování pro EKR. První část, ráda poslova After the Midterm Basis. Takže hlasujeme o této první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 145. Pro, proti, drželi se. Kontrolujeme 145, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou proti, drželi se, přijato, trošku to bylo zmatené, takže radši zkontrolujeme. 26. Hlasujeme. Ne, 25. 26. 26. Kontrolujeme návrh 26. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 148 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 149 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 152. Můžeme zkontrolovat 152, 153 dohromady. Dobře, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 156, 157 dohromady, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 158, 159 dohromady, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže zkontrolujeme 29. Je to nějaké zmatené. Takže hlasujeme elektronicky o návrhu 29. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 161, 162, 170 dohromady, dobře, takže kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 172, 173, 184 dohromady, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 175, 176 dohromady, dobře, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 177, kdo je pro? Proti, Zdrželi se zamítnuto 178, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 178, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 179. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 179. Myslím si, že to je stejná většina, ale ne, moc z vás hlasuje, takže hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Další unblock 48, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105 a tak dále. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, teď eh, úvodní ustanovení. 34. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 37, hlasujeme prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Staženo. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme zkontrolovat 42. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Třicítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 180, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 181, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 182, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 33, kde je pro? Proti, zdrželi se, kontrolujeme 33. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 183, kde je pro? Proti. Přijato. 184, kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 36 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo hlasování. Výborně, paní Kramere, v případě tohoto stanoviska. Takže teď nás to čeká zase od začátku. Jenom se napiju. Něco silnějšího by bylo lepší. Where's Bogoslav when you need him? okay, with two more to go, folks. Takže ještě dvě další stanoviska, přátelé.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 So, for the S and D, we're going out of order in the book. Takže ERDF bude další, o kterém budeme hlasovat. ERDF. Máte hlasovací seznam? Začíná to s návrhem pana Ugiase. Ano. Jste všichni nachystaní? Ano, v případě socialistů je to ten třetí návrh, který jsme předložili. Ano, takže návrh pana UGS, návrh 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 52 je identická se sedmičkou, tak 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 54. Kdo je pro? 50, proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 54. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Padesát sedm. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 58, 59, 6, 60. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Devítka. Kde je pro? Proti? drželi se? Kontrolujeme návrh 9. Tady to nebylo jasné, takže hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 67. Pan Kančen, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Kontrolujeme 67. Prosím, hlasujte. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Nyní tedy 70. Ano, návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Kontrolujeme návrh 70. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme. Hlasujeme 83. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 74. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je zamítnuto. Kontrolujeme. Ale když někdo z EPP nehlasuje, tak si myslím, že se zdrží hlasování. Hlasujeme prosím o 78. Pan Ugias a další dva hlasovali, pokud vím. Končím hlasování. Zamítnuto. Výborně. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 81. Tentokrát nehlasovali socialisté, takže hlasujeme 81. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 87. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Kontrolujeme 89. Zahajuji hlasování. Myslím, že to je přijato, ale kontrolujeme. Takže všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Přijato. 92. Pan Pirke. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Je to dlouhé. 94. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Kontrolujeme 95. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď třináctka. To je stažená, to je všechno staženo. 102. Marinesku. Článek 5, první odstavec. Návrh 102, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro? A tady je dílčí hlasování EPP. Opět je to slovo rulu opět se tam vracíme. Takže bez rural, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A teď s rural, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Takže rural to vyhrálo. Kompromis C. Dílčí hlasování EKR. Teď je celý text až k existing infrastructure infrastructure in the short term. Takže kdo hlasuje pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se a přijato. 116. Takže ne, až 417. Hlasujeme o 117. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto 118, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 119, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis D. Dílčí hlasování EPP, opět se vracíme k příteli Rural. První část, kdo je pro? Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Rulo je stále populární. 125 s ústním pozměňovacím návrhem, kde se nahrazuje slovičko basic slovičkem fundamental. Má někdo nějakou námitku? Pokud ne, tak s touto změnou bych dal hlasování pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E. Tady rural není zmíněno. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kontrolujeme 132. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 131, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 133, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 134, kdo je pro? Proti, Přijato 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zamítnuto, pardon. Nyní článek 6. Zkontrolujeme 138. Hlasujeme o 138, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Článek 6. Ústní pozměvací návrh F, který se týká společných indikátorů. Všichni spokojení s ústním návrhem a také s tím dodatečným požadavkem z EPP. Dobře. Nejdříve ústní pozměňovací návrh a potom doplnění. Takže kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Kdo proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní to doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. <laughs> Je to mučení. 139. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 141, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 140, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 142, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 143, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 144, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti, zdrželi se, můžeme zkontrolovat. 145, zahajují hlasování. Myslím, že to je zamítnuto. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 147, kdo je pro? Proti, drželi se, zkontrolujeme 147. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 148, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 100, eh, pardon, 25, kdo je pro? Proti, Zdrželi se, zamítnuto. 149, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 150, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 151, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 152, kdo je pro? proti, zřeli se přijato, 27, kdo je pro, proti, zřeli se přijato, Sto padesát tři. Kdo je pro? Proti? Kontrolujeme 153. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto 155. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 156. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 33. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 34. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme, hlasujeme o 34. Zahajuji hlasování.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 Kontrolujeme čtyřku, hlasujeme o návrhu čtyři. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 46. Hlasujeme pouze o první části. Druhá část byla stažena, takže první část eh, týká se to životního prostředí, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka, Kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale hlasujeme o šestce. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Bylo to přijato. 47, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 48, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. přijato. Nyní přílohy. 28, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 157, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 158, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 159, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 160, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 161, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 162, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 163, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 30. jedička odpadá, 164, kde je pro? Proti, drželi se, zkontrolujeme 164. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 165, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 166, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 167, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 168, pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování. Dovolte, abych zahájil hlasování. Teď se ale musím vrátit zpět. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 pro, dva se zdrželi hlasování, to znamená zpráva nebo stanovisko je přijato. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Which one's this one now? Uh, this one. Right, the next. Takže jako další fond soudržnosti, Eh, začínáme návrhem 8. Mají to všichni před sebou? A už to vidím, jak se z toho budu ještě v noci budit. No nic, takže osmička. Připravení, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 9, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Hm. Takže teď 30, ne, desítka, desítka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 37, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola 37, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď článek 3, jedenáctka stažená, kompromis H. Eh, pak je tady ten náš kamarád Venkov, takže první část bez Venkova, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato s Venkovem, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Patnáctka je další, kdo je pro? Proti zdržel se. Zamítnuto kompromis G. Eh, Venkov, kdo je pro? První část. Proti zdržel se. Přijato druhá část s venkovem, kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. Teď kompromis I. Tady bez venkova, takže kompromis I, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis je, je. Eh, první část, tam je Interoperable Transport and Mobility. Tady máme čtyři části dokonce, vidíte to. máme kompromis, který rozsekáme na čtyři kusy. Mě to jaksi uniká, ale ta jedna první část, kde je pro. Proti, zdržel se, přijato. Druhá část. Carpooling, kde pro? Proti, zdržel se. Přijato. Třetí část. Udržitelná venkovská mobilita, kde pro? Proti, zdržel se. Kontrola třetí části, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Takže dobře, kontrola čtvrté části, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Čtvrtá část je zamítnuta. Kompromis K. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 58, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola 58. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Paní Sehnalová, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 60. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Článek 4. Ústní pozměňovací návrh L. Všichni spokojení. Pak tady máme ještě dodatek od EPP, takže nejprve ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď ten dodatek, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 61, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola 61, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 63, kdo je pro? A pardon, ten odpadá. 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 29, kdo je pro? Proti? Zdržel zdržel se. Přijato 26, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 27, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola dvojky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Kontrola třicítky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Šestka, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 32, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 65, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 66, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato 20, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 67 a 68, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 69, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 21, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 70, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 71, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 72, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola 72, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování, přijato. 23 eh, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, ne, 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 73, kdo je pro, proti, zdržel se, kontrola 73, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Přijato. Blahopřejeme Michaeli k těm třem stanoviskům a gratuluji všem poslancům, kteří vydrželi tento maraton a prokousali se společně se mnou tím dlouhým hlasovacím seznamem. Oh, we have Mr. Christensen. No, no, no. Which one comes to it?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 Okay, colleagues. Tak, kolegové, pro informaci. Já vás opustím v 11.15. Musím se účastnit zasedání o e, víceletém finančním rámci s předsedou parlamentu. Převezme tady předsednictví po mně Dominik. E, omlouvám se vám, pane ministře, že máme drobné spoždění. Měli jsme hodně práce s hlasováním a ale ačkoliv tu nemáme jednoho kolegu, který obvykle hovoří velmi dlouze, budeme snad eh, všechno stíhat. Kolegové, představuji vám dánského ministra dopravy Henrika Dama Kristensenem, který k nám prohovoří o tom, čeho dosáhlo dánské předsednictví. Děkujeme vám, že jste přišel, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Pochopitelně parlamentní nebo poslanci se nemusí omlouvat za to, že musí odvádět svoji práci. Pochopitelně hlasování je velice důležitou součástí vaší práce, takže se za to prosím neomlouvejte. Přesně tak můj kolega, pan Olem Sun, eh, nemohl bohužel přijet a dostavit se na dnešní zasedání, aby pohovořil o námořních otázkách, takže já bych rád eh, uvedl i jeho prezentaci a protože nejsem odborníkem danou oblast a budu muset odpovídat na otázky, pokusím se, ale pokud se mi to nepodaří, tak nám prosím poskytněte dotazy a my vám potom písemně odpovíme. Na úvod bych chtěl poděkovat, že jsme se měli možnost vrátit na půdu vašeho výboru pro dopravu a chtěl bych říci, jak jsme pracovali v rámci našeho předsednictví. Převzali jsme štafetu po Polsku a předáváme ji Kypru. Bylo to zajímavé, velice tvrdě jsme pracovali spolu se všemi zainteresovanými stranami a chtěl bych poděkovat za velice úzkou spolupráci, kterou jsme také měli s Evropským parlamentem. Eh, pracovali jsme hodně, také v dobrém duchu spolupráce a myslím, že všichni můžeme být hrdi na naše výsledky. Zaměřili jsme se na zelený růst, Chceme také překonat stávající krizi a významným způsobem jsme přispěli právě v oblasti dopravy, infrastruktury a také efektivní dopravy. To vše je velice důležité, abychom zajistili růst v Evropě. Takže z tohoto důvodu jsem velice spokojen, že se nám podařilo postoupit ve všech těchto důležitých oblastech. A e, nyní bych rád řekl několik, několik věcí k následujícím otázkám. Je to jednak e, balíček o letecké dopravě, nakládání s eh, pozemní oblasti, také otázka zavazadel, to je velice důležité. Dále otázka TNT, nástroj na propojení Evropy, dále otázka systému navigace prostřednictvím družice, čili projekt Galileo, a následně bych chtěl říci pár slov o otázkách, který, která je velice důležitá pro Evropský parlament. Je to první balíček, který se týká železnic. Co se týče letecké dopravy, tady jsme udělali velký pokrok. Eh, dohodli jsme se na otázce nakládání nebo oblasti hm, pozemní pozemních služeb v oblasti letecké dopravy, dále poskytování efektivních služeb a také chceme lépe propojit Evropu. Mám pocit, že to jsou velice důležité kroky, které nám umožní zvýšit kapacitu a také efektivnost na úrovni služeb, které jsou poskytovány na letištích. Dále otázka zavedení TNT. To byla také jedna z našich priorit v rámci našeho předsednictví zároveň i polského předsednictví a členské státy odvedly hodně práce, aby zajistili pokrok právě v oblasti tohoto návrhu. Mně přijde, že všechny členské státy projevili velký zájem, chtěli najít řešení, chtějí, chtějí vytvořit efektivní rámec pro investice v budoucích letech, to znamená, chtějí vytvořit propojený systém, který usnadní cestování po Evropě. Musíme jít tímto, eh, tímto směrem, protože infrastruktura je bezpodmínečná podmínka po, pro zelený růst a vidíme zde tedy velký potenciál. Jsem tedy nesmírně rád, že se nám podařilo dosáhnout dohody 21. března na půdě rady. Také jsme se zabývali kritérii v oblasti TNT. To vše je propojeno, takže jsem nesmírně spokojen a mohu tedy s uspokojením říci, že je tady velká vůle, eh, co se týče spolupráce, což eh, bylo patrné také na jedné z posledních schůzek, kdy se snažíme vytvářet nový nástroj pro vytváření infrastruktury, a zaměřujeme se na nástroje pro propojení Evropy. To je ta hlavní červená linie pro TNT, to znamená, tento nástroj na propojení Evropy je velice důležitý, abychom mohli vytvářet přeshraniční projekty, eh, které dříve nebyly možné, nyní tedy jsou možné a je to velice obtížná otázka, která se týká především investice ze strany členských států, co se týče cestovních eh, koridorů a je tedy patrné, že můžeme získat dostatečnou podporu eh, na straně Evropské unie v letech 2014 eh, až 2020. Na daném zasedání jsme se částečně dohodli na tom, jak tento systém bude také vypadat v oblasti letecké dopravy. Projekt Galileo, to je velice důležitý prvek při vytváření fixního rámce do roku 2020 pro Galileo. Co se týče prvního železničního balíčku, cílem bylo získat řešení v rámci druhého čtení spolu s Evropským parlamentem v rámci našeho předsednictví. Vím, že Rada i Evropský parlament skutečně tvrdě pracovali na tom, aby dospěli k dohodě. Mohu vám říct, že dnes zasedají eh, korepéři a je zde návrh kompromisu, takže jsem velice rád, že se nám podaří dosáhnout dohody v rámci druhého čtení, což je velice důležitý prvek, abychom mohli posílit železniční sektor. Blahopřeji tedy Evropskému parlamentu, především eh, v té poslední klíčové fázi je to důležitý výsledek pro všechny. Zároveň jsem spokojen, že jsme se dohodli také na tachografech. To je velice důležité. To je důležité pro oblast eh, nařízení. Musíme snížit eh, administrativní zátěž, zároveň je to také velice pozitivní prvek. Zároveň eh, nás zajímá ještě další, třetí téma. 20. března jsme se bavili o otázce bezpečnosti na letištích. Jsme znepokojeni, protože nám přijde, že toto nařízení je čím dál tím složitější. Je to složité pro jednotlivé společnosti, také pro zaměstnance, pro pasažéry. Eh, chceme zajistit skutečně přidanou hodnotu a zároveň máme pocit, že veškerá tato nařízení, která se týkají eh, pracovníků, vycházejí z vědeckých poznatků. Pasažéři musí mít také důvěru v pracovníky na letišcích eh, v rámci každých eh, jednotlivých letů. Eh, také se zabýváme o megatraky, ty velké kamiony, které zajistí lepší efektivitu a také sníží emise CO2. Zajímá nás nadále otázka přeshraničních aspektů v dané doméně, protože v tuto chvíli zde existuje národní schválení proběhla velice zajímavá konference, a to 17. Eh, dubna, která se týkala RTMS. Organizovali jsme to spolu s komisí a měli jsme příležitost vyměnit si zkušenosti a znalosti v dané doméně. 25. Eh, května jsme měli konferenci, která se týkala financování organizace v oblasti velkých infrastruktur. Přijde mi, že v dobách ekonomické krize se musíme zajímat i o tyto otázky. 27. června bude probíhat konference v oblasti eh, silničního eh, provozu, bezpečnosti silničního provozu a bude se konat v Kodani. Chceme také vyvinout velké úsilí v oblasti námořní dopravy. Bohužel můj kolega není přítomen, ale eh, požádal mi, abych řekl následující. Jednak eh, vám všem mnohokrát děkuji. Děkuji především vašemu výboru, panu Simpsonovi, za veškerou spolupráci, která byla plodná a úzká a tedy tímto děkujeme vašemu výboru. Chceme Eh, zavést eh, úmluvu STC 2TV. Je to nařízení EMSA, eh, což se týká um, lodí s dvojitým trupem a také se zabýváme otázkou podmorských aspektů. Musíme zajistit náležité školení veškerého námořního personálu, možnost využití veškerých technik a technologií, takže jsme vedli Eh, konzultaci s Evropským parlamentem, abychom dospěli ke kýženým výsledkům. Co se týče školení, musíme posílit také nařízení v oblasti podmínek eh, na pracovišti a také se zajímáme o otázku piráctví, které se objevuje v našich mořích. Předsednictví, dánské předsednictví, se zároveň také zajímá o možnost dosažení dohody s Evropským parlamentem v oblasti EMSA, což je Evropská agentura, která se bývá námořní bezpečností a jsem velice rád, že vás mohu informovat, že jsme dospěli k dohodě s Evropským parlamentem. To tedy znamená, že se nám daří pokračovat v práci, co se týče bezpečnosti na mořích a také řešíme otázku konkurence. Došlo Eh, ke změnám, co se týče plavidel s, dvoj, s dvojitým trupem. Eh, vytváříme lepší koherentnost, větší jasnost eh, ve společném řízení. Důležitý aspekt, který také předkládáme v rámci dánského předsednictví, je zavedení úmluvy MLC, což jsou podmínky nebo pracovní podmínky eh, námořních pracovníků. Znamená to, že piráti na mořích představují skutečné nebezpečí. Obdrželi jsme, nebo proběhla třetí konference na dané téma minulý měsíc a bylo patrné, že musíme vyvinout velké úsilí, abychom mohli bojovat proti těmto velkým hrozbám, hlavně také správního hlediska. A můj kolega, pan Son, dospěl k závěru, že je rád, že se podařilo dosáhnout určitého pokroku v této oblasti. Pane předsedo, to je tedy vše, co jsem chtěl na úvod říci. To je tedy zpráva o výsledcích dánského předsednictví. Měli jsme dobrou spolupráci s vaším výborem, takže děkuji a bylo by skutečně potěšením. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za vaši prezentaci. Nejprve tedy koordinátoři, pak ještě paní Fostrová, Jestli chce mluvit ještě někdo další, tak se přihlašte. Začneme panem Grošem za EPP. Než začnete, Matěj, já poprosím Dominika, aby převzal e, předsednictví a já se odeberu na zasedání s panem předsedou. Takže pan Groš, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat předsednictví rady za zprávu o práci. Samozřejmě víme, že z vaší strany jde o to nacházet kompromisy a řešení. A že ne všichni ty kompromisy a řešení hledat chtějí. A tím pádem ta řešení nakonec vypadají tak, jak vypadají. Eh, to nejdůležitější téma je pro nás TNT a CEF. Doufáme zejména, že Rada a zástupci dopravy v Radě budou i nadále tento projekt eh, považovat za jednotnou souvislou jednotku. A vy jste to, myslím, právě řekl, eh, my to tady opakujeme i v parlamentu. Nejde jenom o to eh, zjistit, kde budeme nacházet nové peníze a kde budeme škrtat. Je potřeba říci, že kdo chce šetřit, musí se některých projektů vzdát. A my v parlamentu souhlasíme s návrhem komise, tato uzavřenost není ve všech tématech, ale v tomto tématu je. A tím pádem doufáme, že i v současnosti bude dopravní infrastruktura eh, pojímána v členských státech ne jako něco dodatečného, bude to pojímáno jako řádná investice, která je zejména nyní v době krize naprosto na místě a důležitá. Nechceme zabíhat do dalších podrobností, doufáme jenom, že vy ze zkušeností vašeho předsednictví eh, nás budete podporovat, až budeme vypracovávat guidelines pro eh, oba tyto projekty TENTE a eh, CEF. K recastu EPP je ráda, že se nám podařilo prosadit ten jeden důležitý bod. My jsme zde chtěli silného regulátora v členských státech, možná dokonce i síť. A tyto kroky e, jste prosadili a já si myslím, že to je velký posun směrem vpřed. Samozřejmě další diskuse o tom, jak bude vypadat ta struktura a takhle, bude e, e, stejně probíhat velice ostře, až se bude hovořit o konkrétnostech. Samozřejmě budeme hovořit o regulátorech, kteří budou řídit eh, konkurenci na trzích a trhy jako takové. My se v EPP eh, nevzdáváme naděje, že možná i pro eh, naše polské přátele najdeme nějaké rozumné řešení, které bude odpovídat, které bude odpovídat realitě. Samozřejmě to neznamená, že bychom spochybňovali už dosažené výsledky, ovšem Eh, eh, jak všichni víme, i ten nejlepší kompromis lze vždycky na poslední chvíli ještě zlepšit. Eh, k těm tachografům my máme dlouholeté zkušenosti zde v parlamentu a ty zkušenosti chceme využít ideálně v součinnosti s radou, aby to, co bylo kdysi předloženo, dnes znamenalo přidanou hodnotu pro provozovatele i pro řidiče. A na základě práce Rady a na základě práce parlamentu chceme učinit ještě několik kroků, tak aby silniční doprava jako taková eh, se nestala v podstatě dumpingovou oblastí přes noc eh, v Evropě. Kromě těch eh, času a hodin jízdy je potřeba zohlednit i sociální aspekty, protože transport představuje pro regiony i ekonomickou síť, Eh, takže to doufáme, že budeme moci zdůraznit a že to podpoříte. Eh, já počítám, že kolega Krámr bude hovořit k těm megatrakům, takže já se omezím na to, že k tomuto tématu v parlamentu najdete zcela rozlišné názory. Eh, kdybych já měl mluvit sám za sebe, a to prosím opravdu úplně za sebe, o interpretaci toho, co říká komise, já si myslím, že je objektivně správná a sdílím ji. Ovšem je potřeba říci, že ostatní kolegové to vnímají úplně opačně. Ovšem to, co nám vadí, byste měli vidět i vy. E, v podstatě e, jde o to, že komise musí nejprve vést par- e, dialog s parlamentem a poté teprve s radou, protože my jsme spolurozhodovací orgán. Je důležité, aby naši občané viděli, co se tu děje. A pakliž je zde dnes jde jedna interpretace jedním směrem a je to úplně opačný směr toho, co se říkalo před dvěma lety, tak se podíváme na občany a na provozovatele a vidíme, že oni nám nevěří. My vytváříme nejistotu, oni nevědí, jestli si můžou teď nakoupit nové kamiony, když se třeba za další dva roky objeví úplně jiná interpretace, která řekne, tato vozidla nejsou, nejsou, nejsou legální. A to e, předpokládá jakousi změnu aktivity tak, abychom pokračovali jaksi konzistentněji. Ale vy to jistě chápete. E, je důležité, aby se procedury prováděly správně. Pokud jde o letecký průmysl, e, vy jste celý tento balíček dotáhli až k radě. I tento balíček chceme pokud možno ještě vylepšit v některých jeho aspektech. E, například hlučnost Eh, vy jste o tom také hovořil. My zde zastupujeme princip solidarity nejen uvnitř Evropy, ale i mimo Evropu. A to je potřeba v té e, směrnici vidět. Pokud jde o ty časové sloty, e, v, v podstatě je velmi těžké obhájit, proč vlastně to zlepšení provádíme, protože ho tam příliš nevidíme. A pokud jde o e, přípravu plochy. Eh, zde musíme působit v součinnosti s dalšími sektory, eh, sektory trhu. Je potřeba zajistit, eh, zajistit řádné pracovní podmínky pardon, pro pozemní odbavování samozřejmě. A program Single European Sky, tady v podstatě se událo velmi málo, bez ohledu na to, kolik času už jste uběhlo. A do konce roku by bylo potřeba aby rada, a v souvislosti tedy s těmi takovými takzvanými airbloky, aby naplnila očekávání, které, která máme, protože eh, jednak se předpokládá legislativa a jednak se předpokládají pevně stanovené termíny. Je důležité, aby se konečně začalo rozhodovat v oblasti nové legislativy, která zajistí předpisy, které se pak budou eh, respektovat. A to bych rád, abyste sdělil kolegům v radě. Ono Eh, eh, ono nejde v jednom roce něco podepsat a pak za dva až za tři roky to začít uplatňovat. To zkrátka nejde. Je potřeba mít jasné návrhy ze strany rady a já doufám, asi podobně jako vy, že i příští předsednictví se tohoto tématu silně ujme. Každopádně já si myslím, že každé předsednictví má povinnost se k tomuto, k tomuto nějak postavit. Rád bych slyšel váš názor na to. A e, teď už skončím, předám slovo kolegům. Děkuji vám mnohokrát za práci, kterou jste odvedli v těchto velmi krušných časech. Děkuji. Děkuji, pane Groše, a nyní pan Kadravi. Eh, ik zou om te beginnen het Deens voorzitterschap willen Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci nejprve poděkovat dánskému předsednictví za práci, kterou odvedlo. Byli jste předsednictví velmi produktivní, řešili jste mnoho témat a v mnohých tématech jste výrazným způsobem pokročili. A mnoho věcí jste také finalizovali. Vím, že se občas říká, že malé země eh, dosáhnou eh, více než velké země. A dovolte mi proto zmínit několik málo témat. Eh, já si myslím, že to, co stanoví budoucnost celého sektoru dopravy, je právě ten T a CEF. a v těchto oblastech rada významným způsobem pokročila. Teď je ovšem potřeba zaběhnout skutečně do detailů. A já bych tím navázal vlastně na předřečníka, který říkal, že se budeme muset zabývat přímo fondy v CEFu. Ovšem je zde nebezpečí, že skončíme doslova s prázdnou truhlicí a naše frakce v parlamentu si dělá velké starosti eh, s některými těmi věcmi, eh, které byly vyřčeny vašimi kolegy z rozpočtu a vůbec Dánskem a ostatními zástupci. Protože Dánsko třeba navrhuje, že eh, všeobecný rozpočet by měl být významným způsobem pokrácen oproti návrhu komise, což by byla velká škoda byla by škoda, kdyby tyto investiční peníze se měly takto seškrtat. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že toto téma by vydalo na velmi dlouhou diskusi interně u vás v radě. A balíček pro leteckou dopravu, i toto je téma, které nám leží na srdci. je eh, důležité se podívat na výsledek tohoto přepracovaného znění. Známe rozhodnutí Koreperu a známe kompromis z trialogu. Já si myslím, že se jedná o významný pokrok. I, I s ohledem na to, že se jedná o kompromis a ne všichni z něj budou naprosto nadšení. Je to významný krok směrem k vyšší míře transparentnosti v eh, vzdušně dopravních systémech v celé Evropě. Parlament eh, chtěl zdůraznit nutnost posílit roli regulátorů. Samozřejmě později nám tady zbydou ještě nějaké drobky, které budeme muset vyřešit, například liberalizace na národní úrovni nebo unbundling mezi správcem infrastruktury a samotnými aerolinkami. Ehm, to jsou takové ty plechovky, které si zatím kopeme před sebou, ale já si myslím, že na ně je dost času později. Námořní sektor, posílení agentury pro námořní věci, to je samozřejmě také důležité, e, školení námořníků a tak dále, to jsou všechno pozitivní věci. E, máme zde jedno negativní téma, Single European Sky, tam se toho opravdu neděje mnoho, ačkoliv máme e, termín v prosinci 2012, který už doslova klepe na dveře. Doufám, že podpoříte své kyperské kolegy v maximální možné míře, tak aby se zajistilo, že všechny členské státy učiní, co je jejich povinností do konce roku, abychom zajistili fungování těchto vzdušných bloků. Další neúplně pozitivní téma je ta celá rozprava o megatrakách. Ehm, jsou zde různící se názory o vlastně smyslu a užitečnosti takovýchto nákladních vozidel. Ovšem eh, v zásadě to nejdůležitější je to, že pakliže máme strategii a chceme ji nějakým způsobem změnit pro oblast těžkých nákladních vozidel, musí to proběhnout transparentně tím, že se změní legislativa. My v parlamentu pak zde můžeme provozovat demokratické rozpravy, výměny názorů a eh, tak, jak se věci dějí nyní, eh, to pro nás není uspokojivé. Protože ta legislativa se začíná Eh, různě interpretovat, což znamená problémy pro vás i pro komisi, takže na to jsem chtěl jenom upozornit. Pakliže za několik měsíců dostaneme na stůl nový návrh, který to zase úplně změní, tak to skutečně bude znamenat zmatek a to není dobře. To jsou všechny poznámky z mé strany. Eh, pokud jde o vaši odvedenou práci, děkuji vám za skvělou spolupráci, gratuluji vám ke všem úspěchům, věřím, že se v budoucnu opět setkáme. Eh, byli jste velmi pro Evropská rada a jako takový určitě i nadále budete mít pozitivní vliv, jako můží člen rady. Děkuji panu Kadravimu, paní Meissner. Eh, pane ministře, děkuji vám za to, že jste tady a že jste nám tedy eh, dali jakousi výsledkovou zprávu. Eh, skutečně dá se říci, že za dánského předsednictví se ledocos podařilo, také tak, jak jsme si to přáli my. Důležité je, a to nejdůležitější je to, že my jako parlament plně napříč frakcemi podporujeme evropský, tedy Evropské komise návrh o transevropských sítích a Connected Europe. Vy jste řekl, že jste se pokusili vytvořit v radě efektivní finanční rámec. Tak nějak jste to, myslím, řekl. Ale my víme, že v radě jsou i země, které, kterým se zdá, že tedy eh, těch miliard na příští eh, periodu je příliš mnoho a že to jde příliš rychle a eh, že tedy bylo by dobré, tedy jste svým eh, kolegům se pokoušel ještě více vysvětlit, že eh, skutečně to má smysl, že z toho celá Evropa a společný trh bude mít eh, prospěch. Nebo třeba také ty bondové, pardon, ty projektové bondy pro pilotní projekty. Bylo by dobré, kdyby se to podařilo rozběhnout, poněvadž když se ukáže, že těch 230 milionů do konce roku 13, že se nám tedy eh, podaří vytvořit pákový efekt. To vlastně řekl pan eh, komisař, že by to mohlo mít taková páka převodová 1 k 20, ale kdyby to bylo jenom 1 k 10, tak je to dobře. To by skutečně byla spousta peněz navíc pro dopravu a Evropu by to posunulo o velký kus před. To znamená, že toto je v současné době snad nejdůležitější pro nás, tedy to, abychom podpořili návrh komise, poněvadž to nás opravdu posune o kus dopředu. Tam no jste hovořil o digitálním tachografu, to by znamenalo administrativní úlevu pro podniky, já to vidím stejně. Ale trošku musím říct, že se divím, že eh, ze strany komise tady eh, kdysi před pár lety to byl návrh Štojberovy skupiny, který byl považován za vynikající, kde se tedy říkalo, že třeba by se mohly eh, umožnit výjimky až do 150 kilometrů. Rada to viděla jinak, my jsme to viděli jinak, nicméně shodli jsme se aspoň na tom, že by bylo rozumné, eh, kdyby eh, se tato úleva administrativní dostala alespoň k mm, malým a středním podnikům Čili tady uvidíme, jak to mm, poběží dál, ty digitální tachografy. Pokud se týče letišního balíčku, tak tady se pořád ještě něco děje a bude to pokračovat eh, i po, vašem, po konci vašeho předsednictví. Tady je, myslím, také důležité eh, zmínit eh, u letecké dopravy. Tady máme Single European Sky, což je ovšem ohrožený projekt, ten by se nemusel podařit. A já vím, že Eh, vy jako dánský minister s tím zase toho tolik neuděláte. To je spíše na Německu a Francii, aby tady přidali plyn. Takže ano, eh, se říká, že o to vlastně musí eh, se o to postarat předsednictví, ale není to tak docela. No, prostě musíme, musíme to nějakým způsobem pohnout s tím. Dále, železniční rýkást tak tady já si myslím, že má smysl oddělovat infrastrukturu od provozovatelů dopravy. K tomu bylo řečeno hodně. A teď ty megatraky, ty, ty prostě gigantické eh, eh, nákladní eh, já nevím, kamiony, jak to mám říct, taky se jim říká ecoliner, mm, takže jakési ekologické křižníky silnic a u nás v Dolním Sasku Eh, se eh, prostě jakýmsi způsobem vyšlo k tomu, že při určitém druhu použití v určitých regionech eh, dávají ekonomický i ekologický smysl. Takže skutečně má smysl o tom diskutovat zejména o právním statutu. A v této souvislosti opravdu je mi líto, že v souvislosti s tím komisařským dopisem, že tady existuje právní nejistota, že třeba neví se, jestli mohou přes hranici, nemůžou přes hranici, hranici. Eh, Šlesvicko-Holštínsko se do toho zapojilo, teďka se zase z toho projektu ven, eh, spolu tedy s Dánskem a Švédskem, tam se taky něco zkouší. Takže tady jde o to, aby spolu s komisí, aby se nám podařilo dosáhnout rychlého právního vyjasnění situace. Námořní doprava. Tomu už jste něco samozřejmě eh, řekl, že vám tomu také řekli něco vaši ministerští kolegové tak já si myslím, že to je v pořádku. E, bezpečnost na moří, také emise, e, také ne- námořní nehody, e, pracovní podmínky námořníků a jejich vyjasnění a důležitá součást je také pirátství. Eh, tady eh, mm, skutečně námořníci také potřebují obnovovat, potřebujeme námořnický dorost a pokud to nebude atraktivní toto povolání, tak samozřejmě tam nikoho nedostaneme. Čili bylo by dobré, kdybychom si řekli o tom, jaká je situace a co tady můžeme zlepšit. Piráctví jako takové my jsme tady měli nějakou konferenci, já jsem se toho částečně účastnila a boj proti piráctví je samozřejmě obrovský problém a jde také o příčiny, tedy boj proti těmto příčinám. To není ryze dopravní problém, je to problém bezpečnostní politiky, jenomže samozřejmě se to promítá zejména do dopravy. A já si myslím, že je dobře, že právě za vašeho předsednictví se leco tady v tomto událo. No tak eh, my víme, že, eh, nebo říká se, <laughs> nebo si jste možná říkal, že eh, tady jste míru milovní, ale přesto už máme konečně no, obrané systémy na lodích, dostatečně máme je vyzbrojené. Pokud se týče MC, tak my jsme o tom hovořili v parlamentu, také o, v souvislosti s rozpočtem se, tím, se s tím bude hovořit a bude tam nová zodpovědnost, která se týká Eh, životního prostředí a ochrany. No a tady je důležité, aby na to bylo dost peněz. A ještě poslední otázka. Nevím, myslím, že jste to neřekl, ale nevím tedy, jestli váš kolega eh, skutečně eh, je zodpovědný právě za tu integrovanou námořní politiku. My teď máme příslip s rady, že příští rok by měli být k dispozici 40 miliard 40 milionů eur já jsem se doslechla, že tady chce ráda škrtat. Nevím, je to takhle pravda nebo není? Děkuji, paní Meissner. Není pan Kramer. Děkuji, děkuji také také děkuji dánskému předsednictví. Byli jsme v intenzivním styku, ačkoliv ne, vždy jsme se shodli. Pracovali jste s plnou vážností, cíle vědomě a tak dále. No, ale eh, samozřejmě eh, v některých eh, věcech, jako pokud se či ekologie, tak jsme se ne zcela shodli, ale prostě celkově ta spolupráce byla dobrá a já vám si za ní poděkovat. Pokud se týče velkých projektů, transevropské sítě a další souvislosti. Na straně rady i komise, ale na straně rady mě chybí analýza. My se už 30 let snažíme vytvořit eh, společný evropský železniční prostor. V eh, minulých 30 letech na to bylo zajisté více peněz, než kolik jich bude v příštích 30 letech. A já si vzpomínám, že parlament a komise chtěli v minulém období eh, dát na to 20 miliard, přičemž to seškrtla na 8. Mě by skutečně zajímalo, proč vlastně ty největší mezery v síti eh, vlastně kopírují státní hranice. My eh, příliš tedy sázíme na obrovské projekty. Třeba u, v případě Polska oni řekli, ano, dobře, teď máme mm, jenom omezené finanční možnosti, eh, rychlostní tratě, to bude zajímavé za 20, za 30 let a teď se musíme věnovat Eh, sanací a dáváme tedy do silnice 60%, 40% do železnic. Já si myslím, že je dobře, že Polsko to takto jasně, jasně informovalo a jasně formulovalo protože je dobré, abychom se soustředili ne na obrovské projekty, ale na to, abychom uzavírali mezery v té síti. No a tady letos postrádám. A proto se ptám, co si myslíte, když tedy hovořím o, o, těch, o tom přeshraničním propojení, čili to jsou ta propojení, která třeba v době válečné a poválečné byla zrušena. Co kdybychom tam dali více peněz, ne řekněme 20%, ale 60, 70, 80%, tak by skutečně země, členské země měly zájem využívat evropské eh, peníze. Třeba já vím, že Erfurt, Norimberg, to je pro Eh, Německo velice důležitý projekt, eh, s Evropou to nemá nic společného, ale Evropa to podporuje. Nebo Stuttgart 21 taky se netýká Evropy, přesto Evropa na to dává více než jednu miliardu. Ale třeba eh, mezi Berlínem a Vroclaví, tam chybí, já nevím, 40 kilometrů elektrifikace v předečním úseku a tam se neděje nic. Nebo také jsme slyšeli z, z jižního Německa, Eh, do Dánska, to můžeme velice rychle zlepšit to spojení, jenomže eh, toto je, eh, kdyby tedy Dánsko šlo po tom projektu, tedy skutečně posílit, modernizovat tuto trať, tak to by bylo dobré. Jenomže bohužel v Německu nejsou plány na další 20 let, nebo v plánu na další 20 let není tato trať, toto spojení. Eh, vůbec zaplánováno. Čili proč ty malé, drobné projekty, levné projekty trvají tak dlouho? Tady ta eh, stavební mafie, omlouvám se, stavební lobby, eh, tady prostě oni mají jiné priority a dívají se tedy eh, prostě ty priority dopravní, to je něco jiného než priority stavební. No a samozřejmě také jde o pracovní místa. Tady je třeba bojovat proti nezaměstnanosti, zejména u mládeže, že ve Španělsku 50%. Čili tady eh, se musíme dívat také na to, kde to vytvoří více pracovních míst. Druhý bod, a to je ten recast. Teď byl nalezen kompromis, samozřejmě ty výjimky pro Pobaltí a pro jednu polskou trať, tam tedy jsme chtěli, ale už jsme se dozvěděli dneska ráno, jak už to bylo rozhodnuto. Já tedy se chci k tomu do, eh, se zeptat. Je pravda, že Poláci řekli, že s rekástem nebudou souhlasit bez ohledu na to, zda její výjimka bude nebo nebude potvrzena a zda Polsko se ujalo nějaké iniciativy dnes, které se, eh, aby se týkaly této výjimky. A vy jste byl tady, takže vlastně možná nemáte poslední zprávy. Škoda. No dobře, my eh, eh, víme, že tady ta byrokracie je veliká a eh, jedni by chtěli tedy 100 kilometrů, druzí 150 kilometrů, prostě ta byrokratická úleva, no a tak dále. Monster Trucks, o tom se hovořilo, moc jsme se na tom nezhodli, ale vy jste řekli, Eh, samozřejmě, že eh, bezpečnost je důležitá, ale samozřejmě, že ty strašně dlouhé eh, kamiony by to změnily. Ale bez ohledu na obsah, já si myslím, že prostě není možné, aby komisář si dovolil měnit interpretaci, protože před dvěma lety měl moji interpretaci a to bylo, no, že přes hranice ne. A před rokem jsme to zopakovali. A on se nyní najednou prostě to rozmyslel. A myslí si, že tedy ten eh, zákon změní jedním dopisem. Eh, to, to nejde. Jako komise může mít, má legislativní iniciativu, ale ne, že by sama ty zákony eh, jak si psala a rozhodovala o nich. Já nevím, prostě kdyby nám, nám někdo napsal tedy, nebo nějak té členské zemi napsal, monster traky jsou od dneška zakázány hotovino, představte si, co by z toho bylo. Uh, Eh, my eh, jsme tady od toho, abychom hlídali zákony, dodržovali je, a ne, abychom je porušovali. A to je jasné. A tady se shodujeme. Změny zákona, na to tady máme proceduru. A to znamená, že parlament musí být do toho všeho zapojen. Vy jste také byl poslancem, takže víte. Eh, prostě to jako to tak není možné. Prostě eh, v zemích, eh, v členských zemích a tak dále, parlament je skutečně ten nejdůležitější rozhodovací element. Čili my si skutečně nemůžeme toto nechat líbit, to by byl neblahý precedent. No a teď zase na pozitivní notu. Eh, to akci, kterou jste uspořádali, ta byla velice dobrá, také memorandum porozumění. A kolegům, kteří u toho nebyli, chci říct, MTS je samozřejmě eh, zabezpečovací systém pro nákladní železniční dopravu. To je dobré. A v, třeba ve Spojených státech se si přepravuje daleko více než u nás. A také bylo řečeno, že s pomocí EATMS eh, se ušetří 20 až 25 energie, poněvadž se dá, já nevím, ta se dá vracet do sítě elektřina při brždění, nebo já nevím, co všechno. Eh, což eh, znamená, že kdybychom měli skutečně eh, toto elektronické řízení místo tedy těch, těch náprav celoželezných, kovaných, tak to by navíc sklidnilo dopravu, pokud se týče hluku, možná 10-15%. A já bych byl dobrý, kdybyste nestratil tak na branku, abychom našli nějakou eh, nějakou eh, prostě eh, dále v tom pokračoval, ale zase, abychom měli nejenom tratě, ale abychom měli také lokom- lokomotivy. Letišní balíček, tak to jste říkal, my zatím jsme nepokročili tak daleko. Samozřejmě není možné, aby komise sama rozhodla, Eh, jestli tady omezení dopravy je v pořádku nebo ne, to rada odmítla, což je naprosto v pořádku. Jestliže ve Frankfurtu eh, si lidé prosadili noční zákaz letu, tak prostě není možné, aby komise řekla, ne, ne, to se ruší. Čili tady je třeba eh, vědět, že rozhoduje ten, kdo tam bydlí. Eh, dále ovšem nebyl zmíněn ten systém obchodování s emisemi v letecké dopravě. Já tedy vím, že to není úplně přímo váš eh, obor. Eh, Spojené státy a Čína se kvůli tomu silně staví a slyšel jsem, že není to proto, že by snad neměli těch pár euro na to, ale bojí se, že tedy by se to potom přeneslo také na lodní dopravu a tak dále. A e, za druhé, váš e, kolega, tedy ale v německém bude stále, pan Ramsave, řekl, že Číňané e, zrušili objednávky na Airbusy a tedy to, co udělali, to víme, ale že oni to zrušení zase zrušili, čili to bylo takové výhružné gesto, ale ty zakázky normálně platí dále. Zajímalo mě, jaká je pozice rady. Skutečně Eh, je potvrzeno, že se to bude prosazovat třeba i soudní cestou, tož by mě zajímalo. Pokud se týče dvojitých plášťů plavidel, námořních plavidel, to je naprosto v pořádku. A to, že vy zde sehráváte určitou roli, tak to je, to tedy kvituji s poděkem. Já tedy vám děkuji za eh, spolupráci i snad to budoucí. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, eh, paní Majsnerové. Mě požádala, aby něco mohla doplnit, je to 30 sekund. Já nepotřebuju za stolik času, chtěla jsem jenom eh, poděkovat. Ta delegace Eh, tak eh, my jsme tam skutečně eh, byli, vy jste se s námi, s námi tam setkal, bylo to velice dobře zorganizované a byl to vlastně jeden důležitý projekt TNT. Děkuji, pan Busutil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat dánskému předsednictví a také vám, pane ministře, za to, čeho všeho jste dosáhli eh, během svého předsednictví v oblasti dopravy. Tak eh, především eh, já se domnívám, že všechno to, co bylo dosaženo, tak bude mít ještě dlouhodobé důsledky. Teď hovoříme o CEFu a TMT. Komise tady pracuje na novém nebo navrhuje nový Eh, novém eh, právním eh, rámci. A, a myslím si, že je správné tedy, že se tady bavíme o tom, o té iniciativě Connecting Europe. Tady k tomu potřebujeme samozřejmě také tento finanční instrument, protože to financování, které momentálně k dispozici je, je skutečně ořezáno na minimum. některé eh, členské země v současné situaci prostě nemají dostatek prostředků na to, aby nyní budovali eh, infrastrukturu. A teď eh, hovořím zejména o penězích z fondů soudržnosti, tam je 10 miliard, které má jít právě do té Connecting Facility. Ale když k tomu připočteme 30 kofinancování z EU na koridory, tak to nepostačí na to, aby ty členské země se do toho mohly zapojit, nebudou na to mít dost sil. Země, které volají po omezení rozpočtu Evropské unie, tak eh, někdy hovoří o větším eh, politickém, eh, řekněme, jednotě a Eh, tady jde vlastně o to, pokud by skutečně ta, to sjednocování Evropy bylo, tak bychom měli větší, eh, taky více peněz na eh, dopravní infrastrukturu, zejména v těch okrajových a mm, slaběji rozvinutých částech. Nebo další věc piráctví. Chtěl bych vám poděkovat, co bylo v této oblasti Eh, dosaženo a pokud se týče přípravy, přípravy námořníků to také, eh, pak samozřejmě velice obtížný byl ten eh, železniční rikást a ten dopis, který byl zaslán předsednictvím, k tomu si říci toto, pokud tedy chceme podporovat takto konkurenci eh, mezi firmami, tak já myslím, že to je ta eh, správná cesta, čili konkurenci mezi firmami v Evropě. Pokud ovšem chcete zapojit eh, zapojit také třetí země, tak to už je něco jiného. My tady hovoříme o té jedné polské trase, případně o trasách v pobaltských zemích, Eh, čili to, <laughs> to bych přirovnal eh, jaksi eh, k situaci Sovětský svaz versus Severní Korea. Tak tady samozřejmě v parlamentu bylo dosaženo jakéhosi kompromisu. Regulátoři v pobaltských státech budou muset mít možnost eh, nějakým způsobem eh, to uřídit vůči operátorům ze třetích zemí. To jsou záležitosti, které v legislativě jsou nezbytné, bez toho se neobejdeme. Eh, teď jsme si třeba vyslechli hm, paní Meissnerovou, která mimo jiné řekla, že že eh, pokud se týče toho Single European Sky, toho společného letového prostoru, my to nerozhodneme, vy to sami taky nerozhodnete, takže kdo to bude rozhodovat? Děkuji panu Zilemu a nyní paní Fosterová, prosím, máte slovo. Yeah, thank you, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat dánskému předsednictví. Jenom několik doplňujících poznámek, které bych ráda zmínila, zcela jistě za naši politickou skupinu. Když jste zmínil tu věc, že pan minister, který je zodpovědný za námořní politiku, se nemůže dostavit, tak se také zmínil také otázku ETS v této oblasti. V podstatě my bychom požadovali, aby se to lépe promysleli, protože když se podíváme na letecký sektor, tak to nebylo úplně dotaženo a bylo by myslím, užitečné, pokud, ať už to má na starosti kdokoliv, zajistil ze třetí země, s tím budou souhlasit a všichni se dohodnou, jak postupovat dál. Nebudu zacházet eh, do podrobností, co zmiňoval kolega za zelené, eh, co to je ETS, protože podle mého názoru je to prostě binec. Eh, takže jenom Souhlasím s tím, co bylo řečeno o piráctví. Je to velice důležité a je důležité, že se to snažíte řešit. Jedna věc, která se týká tachografů, já si myslím, že ty tachografy nejsou zase tak úplně jasné, protože jsou tady zásadní rozdíly mezi členskými státy. Tím hlavním cílem je, aby to dobře fungovalo. O to všem jde. Chceme to takto podpořit, ale pochopitelně ďábel je v podrobnostech a otázka zní, jak to náležitě nastavit. Některé členské státy mohou mít velice dobrou strukturu, která funguje, která se nemusí měnit, takže nemusíte všechno harmonizovat, musíte jenom zajistit, aby za to převzali zodpovědnost členské státy. Co se týče infrastruktury Galileo, byla jsem potěšena, že jste se o tom také zmínil, protože je důležité, abychom měli patřičnou infrastrukturu, aby tyto infrastruktury mohly fungovat. Vím, že je to drahé, ale členské státy by to měly zafinancovat a nejen o tom hovořit, pokud chceme skutečně, chceme mít technologický rychlý svět. A jak už zmínil kolega v oblasti jednotného nebe. Jsem zpravodajkou za tento výbor, za tuto oblast, také stanovisko o globálním navigačním satelitním systému. Co potřebujeme? Musíme získat eh, další podporu ze strany členských států, aby skutečně podpořili jednotné nebe. Když se podíváme na ty funkční vzdušné bloky, například eh, v Dánsku, Irsku, ve Velké Británii, tam došlo k velkému pokroku, ale zbytek Evropy pokulhává. A pokud nevyřešíme neprostupnost a kongesce, tak eh, nebudeme mít dobrý vzdušný sektor, řízení bude problematické a dojde eh, ke snížení nákladů, eh, což zase budou hradit cestující a pohybujeme se v globálním světě, takže to musíme náležitě prosadit. Další věc, která je inovativní, kterou jste udělali v rámci vašeho předsednictví. Je to dohoda o PNR. Já vím, že to byla velice zajímavá diskuse v Evropském parlamentu. Já jsem se sama zúčastnila. Trvalo to jenom 10 let, ale odvedli jste skvělý kus práce, takže gratuluji k PNR. Co se týče bezpečnosti, tady je pořád problém. V Evropském parlamentu ne, protože bychom eh, chtěli mít měkkou bezpečnost v oblasti letišť, naopak. Co se týče zařízení, a nejrůznějších radiačních technologií. Máme alternativy, které využívají ultrazvuku. Eh, Millimeter wave, for example, to je jedna věc. A je důležité, aby členské státy používaly ty nejrůznější technologie, které jsou k dispozici, ale musíme především vyslat silný signál spotřebitelům eh, v oblasti veřejného zdraví, i když eh, věci, zdá se, s námi nesouhlasí. Pro nás je to stále velký problém. Celkově bych chtěla vřele poděkovat dánskému předsednictví. Víme, že v oblasti letecké dopravy naši kyperští kolegové jsou velice aktivní, dostavili se na naše slyšení, takže tady musí dojít k ohromným změnám. Několik věcí musí být transparentnějších, ale celkově si myslím, že vaše předsednictví bylo vysoce úspěšné. Mnohokrát děkuji. Děkuji paní Fosterové a nyní má slovo pan kyn, prosím. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Und, äh, Děkuji, pane předsedo. Äh, já bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, a také chci poděkovat dánskému předsednictví. Skutečně nejobtížnější bylo to pohnout s tím recastem. Mnozí o tom hořili. Dánové zase nejsou tolik železniční národ, jsou spíše námořní národ. Já bydlím také u Baltu, velice blízko Dánska a z hlediska dopravní politiky, eh, zejména námořní dopravy, tak tam došlo ke, konkrétnímu vývoji a máme konkrétní další úkoly, to znamená zlepšit bezpečnost námořní dopravě a zlepšit odbornou přípravu námořníků nebo do budoucna využít eh, Galileo pro zlepšení bezpečnosti eh, na, eh, na mořích, nebo prostě ty spoje na přes toto moře, přes Bal, to je vlastně v kontinentu uzavřené moře se nejhustší dopravou vůbec na Zemi. A já jsem také byl eh, zpravodajem na eh, dvouplášťové, tady k tématu dvouplášťové tankery. A když se podíváme, kolik ropy se přepravuje na mořích a jak je to riskantní, tak eh, je skutečně naprosto nezbytné, aby nasledovaly další kroky. Ruská federace přepravuje miliony tun ropy přes Balt z Pětrogorsku do celého světa. A to je můj apel také po uplynutí vašeho předsednictví, aby se zvlášť dbalo na to, aby tyto společné iniciativy se také proměnily v čin. Téma eh, kontrola sírových emisí, tak to také eh, máme tady na taři 2015, tady budeme mít eh, velice přísné, příprav, eh, přísné limity, jenom 0,1% eh, obsah, čili jaké vidíte možnosti to opravdu realizovat, aniž se hm, ohrozí, nebo tedy aspoň deformuje konkurence. To také bylo velké téma, které jste jako předsednictví měli na programu. No ale každopádně děkuji vám za tuto úspěšnou činnost celkově. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Takže předtím, než dáme slovo dalším, tak eh, pane ministře, vyslechl jste si názory členů parlamentu, kteří jsou členové našeho výboru pro dopravu. A tady zazněly určité obavy které se týkají jednotlivých systémů a které byly vysloveny velice jasně a v podstatě kolegové požadují jasné kroky. Je to svízelná situace, protože nejen tedy v oblasti dopravy, ale i v jiných oblastech eh, toto předsednictví také řeší otázku víceletého finančního rámce a to bylo to první, co říkali všichni poslanci. V podstatě se vyslovili k tomu, že nástroj na propojování Evropy bude velice důležitý pro budoucnost Evropy, právě pro tuto oblast přepracování, ten výkaz v oblasti námořní dopravy a také zazněly otázky, které se týkají železnice. Pane ministře, tímto bych vám rád předal slova, abyste mohl odpovědět na jednotlivé dotazy, abyste také mohli říct si své závěry. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za tento přátelský rozhovor, také vyřídím to, co jste sdělili o mém kolegovi. Řekli jste celou řadu důležitých věcí, takže pokud bych měl odpovědět na všechny dotazy, tak eh, by to bylo složité, nemám dostatek času, ale pokusím se zaměřit se obecně na dotazy, které zazněly několikrát. Na úvod bych chtěl moc poděkovat. Chtěl bych poděkovat za vaši podporu, která se týká TNT a CEF. Ještě jsme neukončili tuto práci. Evropský parlament i váš výbor mají veliký vliv na tuto oblast. Co mě zajímá, je obecný přístup. E, také na půdě Rady ministrů dopravy v rámci celé Evropy je tedy určitý názor, který mi přijde zcela zásadní. Ministři dopravy chtějí vědět, jaké máme nové koridory pro pasažery a pro nákladní dopravu v budoucnosti. Pokud eh, neodvedeme naši práci, pokud nenaznačíme, kde je ta větší nebo nejlepší přidaná hodnota, kterou můžeme poskytnout Evropě, pokud ministři dopravy nemohou odpovědět na tyto dotazy, tak potom nemůžete žádat ministra financí, aby vám dal finanční prostředky. Pokud chcete nějaké fondy, tak nejdříve musíte říct, k jakému účelu. Takže mně přijde, že takovýmto obecným přístupem k TNT a CEF jsme odvedli dobrou práci a myslím si, že Evropský parlament a tedy váš výbor měl příležitost zapojit se do této diskuse a následně uvidíme, jaké rozhodnutí padne, co se týče období 2014 a 2020. Nicméně tedy je důležité, aby svoji práci odvedli nejdříve ministři dopravy. Nyní tedy balíček o letectví. Také jste měli příležitost se zapojit do této práce a co je pro nás důležité, je otázka vytvoření možnosti, abychom měli jednotný obecný přístup. Co se týče například hlučnosti, hovořili jste o otázce těch jednotlivých časových slotů. Eh, my jsme neměli dostatek času eh, v našem předsednictví, ta doba ještě nedozrála k této otázce, nicméně následné předsednictví to bude řešit. Řešili jsme tedy dvě témata z těch tří, takže zcela jistě v budoucnosti i Evropský parlament na tom bude pracovat. Co se týče jednotného nebe, eh, chtěl bych připomenout, že jsem prezentoval program dánského předsednictví a celá řada členů vašeho výboru mi položila dotaz, který se týkal právě Evropského jednotného nebe. A je pravda, že jsme nedosáhli velkého pokroku. Byla to paní Meissnerová, která eh, položila konkrétní dotaz. Neměli jsme nejdříve ten původní návrh, ale souhlasím s vámi, že tuto věc musíme brát velice vážně a právě kyperské předsednictví na tom bude pracovat a my je podpoříme. Co se týče těch megatraků, těch velkých kamionů, je pravda, že probíhá diskuse, jestli jsem to dobře pochopil, mezi tedy komisí a vaším výborem. Eh, Zdá tuto oblast eh, nějak legislativně ošetřit nebo ne? Chtěl bych říci, že máme zkušenosti v Dánsku. Máme. Od, eh, nebo na těchto otázkách pracujeme dva, tři roky a věc, která mě v této oblasti zajímá, je ekonomická výhoda, ale také ekologické přínosy. Musíme potom vědět, zda tedy vytvořit legislativu pro tuto oblast nebo ne, ale v tuto chvíli musím říci, že tento typ dopravy přináší jak ekonomické, tak ekologické výhody. Zazněly ještě další dotazy, na které se pokusím odpovědět. Pan Groš. Celá diskuse, která se týká sociálního dumpingu v oblasti dopravy, to je diskuse, která je čím dál tím více znepokojivá probíhá tedy i na národní úrovni, například v Dánsku se tím velice zabýváme, čili opět eh, politici, kteří jsou zodpovědní, se musí zabývat toto otázku a to velice cíleně v budoucnosti. Nyní, paní Meissnerová, integrovaná námořní doprava. Já tu oblast zas tak dobře neznám. Jak už jsem říkal, je to také otázka pro ministra pro životní prostředí, takže nemám patřičné odpovědi. Nicméně každopádně bych chtěl poděkovat eh, za vaši návštěvu eh, v Dánsku. Byl jsem velice rád, že jsem vás viděl přímo v akci jako zástupkyni eh, výboru pro dopravu. Nyní pan Kramer. Analýzy, které požadujete. Je pravda, že se musíme zajímat o takovéto analýzy. Naprosto s vámi souhlasím. Velice často jsou to právě ty malé projekty, především přeshraniční projekty, o které se zas tak moc nezajímáme, nicméně ty mohou přinést právě tu největší hodnotu, takže je pravda. A chtěl bych tedy navrhnout, abyste dále pokračoval v řešení této problematiky, abyste se o tyto otázky zajímal. Nyní paní Fosterová. Paní Fosterová hovořila o e, diskusi mezi Spojenými státy americkými a Evropou. Velice stručně jsme se zaměřili na jednotlivé problémy, ale je to spíše otázka pro ministry životního prostředí. Je to ta daň eh, životního prostředí. Je to bitva, která ještě neskončila, v podstatě ji nemůžeme dořešit na naší radě pro dopravu. Ještě paní Fosterová se zmínila o otázkách, které se týkají Galila. Naprosto s vámi souhlasím a zároveň také souhlasím s tím, že musíme pokračovat v naší práci. Chtěl bych vám moc poděkovat eh, za to, co jste řekla s ohledem na spolupráci mezi Švédskem a Dánskem. Tam to funguje velice dobře a je důležité, abychom dále zlepšovali tuto práci mezi severskými státy. Je tady také otázka, která se týká PNR, čili osobních dat cestujících. Jsou to ministři obrany, kteří je, se zabývají toto problematikou. A nyní pan Vyskau, neměl jsem možnost odpovědět na všechny dotazy podrobně, nicméně jsem obecně naznačil, jak jsme přistupovali k těmto otázkám a chtěl bych poděkovat za tuto plodnou diskusi. Děkuji mnohokrát, pane ministři, za vaši práci, že jste se dostavil na zasedání našeho výboru a také za přípravu eh, konference, která proběhla. Takže tím to bych ukončil čas dopoledního zasedání a začneme opět ve tři hodiny odpoledne. thank you for, coming and taking more time than expected. Uh, it's okay. We were running late with the votes. <laughs> yeah. system happening in Parliament. Yeah, Uh, yeah, so it is.